volné. Poté, co paní Viorika Dančila byla jmenována premiérkou Rumunska, parlament konstatuje uvolnění jejího místa od 29. ledna 2018. Úřady Rumunska mě informovaly, že Gabriela Zoana byla zvolena do Evropského parlamentu od 30. ledna 2018 a nahradí zde paní Vioriku Dančilu. E, já zde novou kolegyni vítám a připomínám, že zasedá v parlamentu a v příslušných orgánech v souladu s jednacím řádem. Výbor